Eh, good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Mohu vás prosím požádat, abychom se usadili, abychom tak za minutku mohli začít. Takže prosím, pohodlně se usaďte. a dokončete své hovory. Uh, <clears throat> let me welcome all of you. Dovolte, abych přivítal v sále všechny a především tedy eh, designovanou eh, komisařku a místo předsedkyni pro energetickou unii, eh, paní Alenku Bratušek. Paní Alenka Bratušek je bývalou ministerskou předsedkyní slovinské vlády a naše slyšení je e, společně organizováno výbory e, e, pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost potravin, kterému předsedá pan kolega Lavia a výbor pro průmysl, dopravu a cestovní ruch, kterému mám tu čest předsedat já. Je to naše druhé společné zasedání v podobě slyšení a my oba dva budeme spolu předsedat tomuto eh, slyšení. Dovolte, abych přivítal eh, všechny přítomné v sále, což jsou především eh, členové eh, našich obou výborů, ale také zástupce občanské společnosti, nevládních organizací z různých členských zemí. A kromě toho naše veřejné slyšení je vysíláno po internetu z webových stránek Evropského parlamentu. Vítáme tady eh, také Evropany, kteří nás sledují. Dovolte, abych připomněl, že eh, výbor ITRE je obecně zodpovědný za energetickou politiku EU a za řízení vnitřního eh, trhu s energií, zabezpečení dodávek, efektivní využívání energie, Eh, využívání nových druhů energie, eh, podporu propojování sítí, zvyšování energetické účinnosti, eh, budování transevropských sítí a infrastrukturu. Energetická politika bude zcela jistě jednou z priorit v nacházejícím funkčním období komise a proto tedy se budeme ptát paní dezignované komisařky a místo předsedkyně komise, jak chce zvládat četné výzvy. Poněvadž víme, že otázky, jako je konkurenceschopnost, zahraniční politika, průmysl, to vše jsou eh, součásti a mohou být velmi důležité součásti energetické unie. Všichni jste od výboru Envy a ITRE dostali eh, předem eh, tyto dokumenty. Mission letter pro paní Bratušek, její životopis, prohlášení o finančních zájmech a jejich ověření naším výborem Jury a také všechny písemné odpovědi na naše otázky, tedy onen dotazník. Vše to máte před sebou. A ještě dovolte poslední větu, než požádám pana kolegu La Viu, aby převzal vedení této schůze. Parlament designované komisaře posuzuje na základě jejich všeobecných kompetencí oddanost evropské myšlence a osobní nezávislosti. Také posuzuje jejich znalosti v oblasti budoucího portfolia a komunikační schopnosti. Čili toto bude hlavním úkolem našeho slyšení. Pane eh, předsedo, máte slovo. Dě- děkuji. Já bych vás také všechny velmi srdečně rád přivítal a samozřejmě dezignovanou eh, komisařku pro energetickou unii, paní Alenku Bratušek. Poté, co eh, samozřejmě plnila eh, významné úkoly v, ve slovinské vládě, tak zahájila svou politickou kariéru v roce 2011, kde tedy byla pověřena na ministerstvu financí Eh, kontrolou financí. Později v roce 2011 se stala eh, premiérkou Slovenské republiky. Byla to první žena, která zaujímala takovouto funkci ve slovenské vládě. V květnu 2014 se stala také ministriní eh, zdravotnictví. Ve své oblasti odpovědnosti v komisi by měla řídit a koordinovat práci několika komisařů, zejména tedy komisaře pro klimatickou oblast a energetiku, komisaře pro energetiku politické záležitosti, námořní e, oblast a rybolov. Takže portfolio je také e, pokryto e, z části komisařem pověřeným environmentální politikou jsou zde velice důležité výzvy zabývající se dlouhodobým bojem proti klimatickým změnám. Eh, Určitě jsou zde klíčové iniciativy, které by měly eh, umožnit Evropské unii vést vůdčí roli ve vyjednávání s třetími zeměmi. Bude také odpovídat za rozvoj v oblasti zaměstnání pracovních míst, v oblasti zeleného růstu, tak aby se Evropská unie stala jedničkou v této oblasti. Proto je toto portfolio skutečně naprosto naprosto zásadní pro výbor pro životní prostředí, kterému mám tu čest předsedat. Již dlouho se zabýváme rozvojem efektivní eh, energetiky a snižováním emisí skleníkových plynů a cílem je budoucnost zelený, zelený růst, zelená energetika a důležité je koordinovat tyto iniciativy a politiky Evropské unie ve vyjednávání s třetími zeměmi, také s výhledem na pařížský summit v roce 2015, tak aby bylo dosaženo skutečné efektivity této politiky do roku 2030 a aby bylo možno reformovat unii trže, trhu s uhlím a zejména eh, s povolen, emisními povolenkami. Nyní tedy ihned hned dávám znovu slovo panu Buskovi, aby nám vysvětlil strukturu slyšení. Eh, Děkuji vám, pane kolego, eh, za váš úvod. Na začátku našeho slyšení eh, paní dezignovaná místo předsedkyně a komisařka může přenést úvodní řeč. V případě ITRE výboru jsme vždycky dávali 15 minut, výbor eh, Envy dával vždy 10 minut a my jsme se eh, s panem předsedou Lavio dohodli na 12 minutách, tedy někde na půl cestě mezi ITRE a Envy. A paní designovaná komisařka je s tímto rozhodnutím seznámena. Poté bude mít na konci slyšení pět minut na závěrečné prohlášení. Po úvodním proslovu eh, bude čas na 45 otázek, jako vždy, vždy po třech minutách. Minuta na otázku, dvě minuty na odpověď. A ještě bych chtěl říct toto. Zdůrazňuji, že eh, vyzývám všechny, kdo budou hovořit, aby dodržovali eh, řečnický čas. Tážící se poslanci budou mít toleranci pět vteřin, eh, paní designovaná komisařka toleranci deset vteřin a poté bez varování bude vypnut mikrofon. My vypnout můžem a proto ho vypínat budem. Nicméně budete vidět 10 eh, vteřin před vypnutím mikrofonu na obrazovce před sebou blikající hvězdičky. První kolo otázek eh, připadne zástupcům politických skupin. Tlumočení dnes máme do 23 jazyků, takže můžete každý využít svou mateřštinu. Prosím, nehovořte příliš eh, rychle, abyste umožnili eh, řádné a přesné tlumočení. Slyšení bude živě streamován na eh, webových stránkách parlamentu a později bude zde uložen také videozáznam. Tak, tím jsme probrali všechny technické detaily a nyní prosím paní dezidovanou komisařku o její úvodní